může být plodným, který může být úspěšný. A jedně tak bude náš rozpočet ten rok 2011 úspěšný. Děkuji vám. Děkuji vám a tento bod e, rozpravy není uzavřen. A nyní se dostáváme e, k otázkám e, pro komise. Já se předem omlouvám, máme znovu spoždění, ale budeme muset eh, skončit toto v 8.30. Takže já předpokládám, že bychom vyřídili ty prioritní otázky. A začneme tou pana a eh, Palečky se. Potom paní Aylwood, paní McGuinness a potom otázky eh, panu Andorovi, panu Pilbaxovi a paní Hedegaard, alespoň po jedné. Já se omlouvám. Takže první otázka. Až pan Hru bude připraven. A nyní technická poznámka. Já jsem eh, chtěl eh, říci, že eh, jsme měli začínat v 7 hodin. Mám to vzít tak, že má otázka, že nedojdeme k mé otázce pro komisaře. Možná se tam dostaneme. Když já jsem uh, usedal do předsednického křesla před uh, hodinou, tak jsme uh, měli o hodinu spoždění, takže už máme spoždění jenom o, hodin, o půl hodiny, takže já se pokouším to nahnat. Takže pane De Chichte, odpověste na otázku číslo 16, prosím. To je otázka pana Paleckise. Um, Děkuji vám, pane předsedající. Toto je otázka, kterou přebírám od pana Ettingera. Odpověď zní, že veřejná konzultace z, web, z webových stránek hm, z 31. března až května 2010 Celkově má 510 odpovědí, které byly navíc obdrženy. Mnoho eh, účastníků poslalo své poznámky a zprávy. Obecně velká většina evropských občanů je pro závaznou komunitární legislativu, od které očekávají posílení bezpečnosti, eh, právní eh, jistoty a transparentnosti rozhodování. Legislativní návrh se bude nakládět, nakl, zakládat na kapitole 3 e, eh, smlouvy Euratom eh, o e, bezpečnosti. Cílem je, abychom si vytvořili rámec pro členské státy tak, aby mohli zajistit udržitelné a bezpečné zacházení e, s radioaktivním odpadem a Eh, aby byla k dispozici nejlepší, nejmodernější eh, technologie, tak abychom eh, zajistili bezpečnou budoucnost pro další generace. Nyní ještě příliš brzy na to, abychom popsali jednotlivé normy, nicméně jednotlivé členské státy budou zodpovědné za nakládání s radioaktivním odpadem. Děkuji. Pane Palecky si, máte 30 vteřin na dodatečnou otázku. Děkuji vám, pane předsedající. Děkuji také za odpověď. Pane komisaři, nebyla nicméně příliš konkrétní. Věřím, že Evropská unie by měla mít vysoké požadavky na ochranu životního prostředí. A já bych se rád zeptal, Kom, já chápu, že pan komisar zodpovědný za to oblast zde není, ale chci se otázat na plány komise na financování takovýchto opatření. Máme adekvátní finanční prostředky, abychom zajistili, že rozhodnutí budou vhodná pro životní prostředí. Paní Tykau, půl minuty. Děkuji, eh, pane předsedající. Zacházení s radioaktivním odpadem a jeho ukládání musí být nesmírně bezpečné. Je tedy třeba, aby zde byla spolupráce mezi národními, regionálními a evropskými orgány v této oblasti. Táží se komise, jakou úlohu zde vidí pro místní zprávu. Um, de Mr... Pan de Hucht eh, zde odpovídá za pana Ettingera ale pokud můžete, prosím, pokud se zodpovědět tyto doplňující dotazy. Já bych se mohl pokusit, abych neřekl přinejmenším hloupé věci. První otázka od pana Paleckise. Pokud vím, financování bude na národní úrovni, protože odpovědnost v této oblasti zůstává v rukou členských států. Evropská unie bude realizovat pouze právní rámec. Já předpokládám, že financování zůstane v rukou členských států pokud to nebude stanoveno jinak v legislativě nebo pokud o tom jinak nerozhodne rozpočtový orgán. Pokud je o místní orgány, paní poslankyně, já se domnívám, že to záleží na rozdělení moci v členských státech. Pokud a místní úřady musí poskytnout povolení potom budou samozřejmě do jisté míry součástí rozhodování, ale je možné, že v členských státech, v některých členských státech existují opatření pro to, že povolení pro stavbu je udělováno na národní úrovni. Takže to všechno záleží na tom, jak to bude stanoveno v legislativě, kterou vám brzy předložíme. Nyní pan T. Kucht, otázka 17 od pana Elvarda. Otázka číslo 17. Komise má slovo, až bude připravena. Thank you, uh, Mr. President. Děkuji, pane předsedo. Komise bere otázku dětské práce skutečně vážně. V červnu Mezinárodní organizace práce poukázala na to, že asi 2 miliony dětí na světě pracují. Je zde trend poklesu, ale stále ještě je zde těch, eh, stále jsou zde tyto 2 miliony dětí, které pracují místo, aby se vzdělávaly. Je důležité uvědomit si, že jenom 5 z těchto dětí pracuje v sektorech, které se orientují na vývoz. Podle údajů eh, organizace práce. A většina těchto dětí pracuje v zemědělství nebo v domácnosti. To je důvod, proč Evropská unie má komplexní politiku a boje proti dětské práci. Soustředí se především na řešení chudoby a nedostatku přístupu ke vzdělávání. Tento přístup byl stanoven v pracovním dokumentu Komise pro boj proti dětské práci. Tento dokument schválila Rada 14. června. Já odkazuji na tento dokument, abyste se podívali na další detaily týkající se našeho přístupu a také dalšího vývoje. Tyto kroky jdou ruku v ruce s mezinárodním cílem a do roku 2016 zbavit se dětské práce, eh, jakékoliv formy dětské práce. Mnoho eh, společností EU, včetně malých a středních podniků, eh, se účastní režimu firemní etiky, které se soustředí na to, aby nevyužívali dětské práce nebo aby nenakupovali produkty. Eh, produkované prostřednictvím dětské práce. Kromě toho malé a střední podniky mohou využívat různých eh, režimů v rámci Evropské unie a, a mohou vyžadovat, aby nebyla využívána dětská práce při produkování určitých výrobků v rámci těchto režimů. Děkuji. Nejdříve pan Eilbert 30 sekund, poté pan Rubik 30 sekund. Děkuji, eh, pane předsedající. Eh, pane komisaři, eh, aktivisté v oblasti práce dětí a nestátní organizace už delší dobu volají po otevřené politice a po spojení této politiky s ostatními souvisejícími věcmi a neoddělování e, dětské práce. A já se chci zeptat, e, co dělá komise pro to, aby pracující děti se vrátili e, zpátky do vzdělávacího systému. Děkuji, pan Rybich. Pane komisaři, má otázka se týká následujícího. Při vyjednávání na VTO mohli byste vyvolat debatu o tom, eh, o, o zavedení nějaké eh, známky jakosti eh, v mezinárodním obchodu, která bude garancí od nějaké uznávané organizace, že ty produkty byly vyrobeny bez dětské práce. Já si myslím, že to je dobré opatření dobrovolné, které by mohlo velmi rychle pomoci. Pane komisaři, až budete připraven, máte slovo s ústou k těm dodatečným otázkám pana Ajvoda. Já bych mohl akorát dodat, že eh, eh, dodržování eh, základních úmluv MOP je nedílnou součástí evropské politiky, ať už systému GSP plus nebo bilaterálních a regionálních ujednání. Máme t, týká se to úmluv 138 o minimálním věku a 182 o nejhorších e, formách dětské práce. A také jsou tady dávné dohody o e, dodržování e, zásad v rámci mezivládního a sociálního dialogu a příslušných doporučeních. Naší politikou není Eh, odnímat obchodní preference například. Můžeme je odejmout. Ale myslíme si, eh, že vzhledem k tomu, že se jedná opravdu o velmi malý počet dětí, které pracují v eh, exportních no, oblastech, tak bychom měli pracovat spíš preventivně a máme několik programů s několika zeměmi, jako je například Indie, kde se staráme o ty děti a, a umožňujeme jim vzdělání. Pokud jde o a, tu otázku o, o malých a středních podnicích, tak ano, dobrovolné systémy mohou být velice užitečné, ale také jsme svědky toho, že malé a střední podniky často jsou schopné eh, zajistit, kdy, eh, zajistit eh, systém, kdy děti nejsou součástí toho výrobního řetězce. Děkuji, pane komisaři, a nyní se dostáváme k otázce číslo 18 od paní McGinnis. Ať budete připraven, pane komisaři, tak se můžete pustit do odpovědi. Děkuji, pane předsedající. Sdělení ze 30. června k eh, prohloubení eh, koordinace hospodářské politiky eh, za účelem stability růstu a pracovních míst. A, také navazuje na vzdělení z 12. května a navrhujeme tam efektivnější dohledový rámec s zlepšeným fiskálním dohledem a rigoróznější koordinaci v hospodářské politiky ex ante v rámci evropského semestru. Eh, toto eh, dobře přijal, eh, přijal rada i média. V závěrech Evropské rady byly naše návrhy podpořeny z 17. července a 17. června, pardon, a, a Rada rozhodla, aby byly tyto návrhy převedeny do praxe co nejdříve. Komise eh, přijme eh, už během tohoto měsíce nezbytné návrhy a spolehá na podporu eh, Rady i parlamentu při přijímání příslušných návrhů tak, aby mohly fungovat co nejdříve. V rámci legislativního balíčku navrhneme nový soubor nástrojů sankcí a podněty pro dodržování v paktu stability a růstu a ehm, to je klíčový, eh, souč, eh, klíčová mm, součást eh, našeho nového tedy rámce. Tak, jak jsme řekli ve sdělení ze 30. června, v první fázi navrhneme nový systém sankcí pro 16 členských zemí eurozóny na základě článku 136 smlouvy o fungování Evropské unie. A to je pro eh, preventivní eh, eh, působení faktor stability a potom je tady pro tu korektivní ča, nápravnou část. Jedná se o tedy o to, že ty sankce, které budou doplňovat už sankce, se kterými počítá pak stability, nicméně budou uplatněny v dřívějších fázích procedury při nadměrném rozpočtovém schodku. V druhé fázi eh, plánujeme možnost eh, zavedení eh, pozastavení výdajů nebo příspěvků z evropského rozpočtu, například v oblasti zemědělské politiky a rybářské politiky. Takže chceme použít evropský rozpočet jako dodatečný, dodatečnou páku pro vynucování dodržování těch příslušných ustanovení. Děkuji. Děkuji vám, paní McGinnis, a potom paní Harkin. Paní McGinnis, máte půl minuty. Půl minuty. Thank you, děkuji vám, pane předsedající, děkuji pane komisaři, za širokou odpověď. Všechny tyto detaily jsem četla ve vašem sdělení. Já jsem se ptala na konkrétní věc. Eh, občané vidí o této možné sankci. Jak chcete penalizovat členské státy a jejich eh, vlády, aniž byste penalizovali občany? V tom je jádro mé otázky chcete zastavit peníze, které plynou do členských států, pak budou občané trpět těmito rozhodnutími a je třeba toto dále vyjasnit. Musí to také dnes večer zde v parlamentu vyjasnit. Paní Hart. Pane komisaři, já souhlasím, že potřebujete pravidla, když se součástí společné mění, ale pak růst a stability byl sestaven ve velice odlišné době, kdy došlo k velkému celosvětovému eh, kritickému okamžiku. Některé země, jako moje vlastní, stále ještě bojují eh, o zlepšení situace. Mám pocit, že tady jenom byč a žádná mrkev jak už paní kolegyně Megnes řekla, pokud budete uvalovat sankce, tak to bude ohrožovat občany. A já si nemyslím, že to je správný způsob, aby komise měla postupovat, pokud některé země stále ještě jsou na hranici ekonomického kolapsu. Děkuji, pane komisaři, až budete připraven, můžete začít. Jsem připraven, pane předsedající. Myslím, že to je velice důležitá a také technická otázka. Jedná se o mnoholeté eh, projekty a pozastavení plateb nebude mít okamžitý eh, dopad, protože eh, dochází k dvouletým obdobím a to bude chránit tyto víceleté projekty a bude to také chránit členské státy k tomu, aby mezi tím mohly přijmout určitá opatření v rámci Rady tyto fondy budou znovu zarozpočtovány, jakmile členský stát bude splňovat doporučení Rady. A ztráta e, plateb se k té dojde též, pokud daná členská země nebude plnit doporučení e, Rady. Nový sankční mechanismus by měl vyloučit situaci, v níž snížení výdajů e, nebo ty prostředků EU by vedl ke snížení příjmu zemědělců či rybářů. Jsou to určité kategorie eh, rozpočtu, které by měly zajistit, že k tomuto nedojde. Uh, Mnohokrát děkuji, pane de Kuchte, za stručnost a přesnost. Nyní se dostáváme k otázkám na pana Andora. Až bude připraven, začneme otázkou číslo 19. Od paní Blinkevičute. Jak jsem řekl, kolegové, jsme pod časovým tlakem. Budu se snažit, aby bylo zodpovězeno co nejvíce otázek, takže vám předem všem děkuji za stručnost. Otázka 19. Pan Andor má slovo. Pane předsedo, vážení poslanci, Během posledního desetiletí proběhlo mnoho reform důchodových systémů a tyto reformy v mnoha členských státech dále probíhají. Komise podporuje, monitoruje a hodnotí implementaci národních důchodových reform prostřednictvím otevřené metody koordinace. A jde o to vytvořit důchodové systémy, které jsou odpovídající, moderní a trvale udržitelné a transparentní. Eh, v současné době probíhá monitorování důchodových systémů a prostřednictvím a eh, eh, společné politické, společného politického výboru a sociálního výboru. Tyto výbory hodnotí postup, pokroky, kterému došlo v posledních letech a také hodnotí pokrok s ohledem na hospodářskou krizi, snižování hospodářského růstu, stárnutí populace a horší fiskální situaci. Rada přijala zprávu v červnu a konečná zpráva by měla být přijata koncem tohoto roku. Komise rovněž je v kontaktu s členskými státy v celé řadě otázek, pokud je o důchodové reformy. Například přeskumy a, a, a pravidelné zprávy sledují situaci v jednotlivých členských státech. Cílem spolupráce je vytvořit eh, trvalé udržitelné důchodové systémy. Zároveň se snažíme stanovit určité ukazatele pro monitorování. Tyto ukazatele budou eh, využívány také v rámci EU 2000 notily systémy sociálního zabezpečení v členských státech. Eh, důchodové reformy musí vycházet z, z principu adekvátnosti a spolehlivosti je třeba, aby nedocházelo k poškozování těch nejzranitelnějších skupin. V politických směrech minulý, minulé září předseda Barroso řekl, že je třeba zajistit, aby důchody maximálně podporovaly současné i budoucí důchodce, včetně členů zranitelných skupin. Adekvátní důchody znamenají, že lidé nebudou ohroženi chudobou a že budou schopni udržet si eh, svoji životní úroveň i po odchodu do důchodu. S ohledem eh, na současný tlak na důchodové systémy a s ohledem na problémy eh, s platbami do důchodových systémů je jasné, že členské státy musí zajistit, aby lidé pracovali eh, déle. To může zajistit eh, tady udržitelné důchodové systémy. Evropská komise vždy poukazovala na to, že důchodové reformy jsou zásadní, ale nestačí samotné. Pracovníci musí mít možnost pracovat eh, více a déle tak, aby získali odpovídající důchodové nároky. To znamená, že je třeba bojovat proti diskriminaci vůči starším pracovníkům, je třeba otevřít pracovní trh pro tyto pracovníky, je třeba je rekvalifikovat během jejich pracovní kariéry, je třeba také uspůsobit pracovní podmínky pro starší lidi a je třeba zajistit, aby se zlepšily pracovní a zdravotní podmínky pro pracovníky. V této oblasti je třeba učinit další kroky a EU 2020 tyto podmínky eh, se na tyto podmínky eh, soustředí. Eh, cíle jsou ambiciozní. Současný, Současný rámec Evropské unie pro důchodovou reformu by měl být aktualizován eh, s ohledem na eh, současné změny a na změny důchodových eh, systémů. 7. července komise publikovala dokument, který zahájil diskuzi o tom, jak by měl být vytvořen, jakým způsobem by měl být vytvořen evropský rámec pro důchodové reformy. Zelená kniha nijak nevyvrací to, že od, že eh, důchodové reformy jsou eh, odpovědností členských států, ale zároveň zdůrazňuje to, že Evropská unie může pomoci členským státům v tom, aby provedli odpovídající důchodové reformy, aby změnili svoji důchodovou eh, politiku. Zároveň tato zelená kniha se zabývá evropským rámcem pro důchodové systémy. Je zde tedy příležitost Eh, zohlednit eh, názory všech nejenom členských států, ale také eh, sociálních partnerů, zaměstnanců a zaměstnavatelů, kteří hrají důležitou roli v důchodových systémech. Je třeba, aby nové aby náš přístup plně respektoval princip subsidiarity. Děkuji. Nyní paní Plinkevičuté, ale žádná další doplňující otázka, protože pan komisař hovořil déle než pět minut. Takže doplňující otázka paní Plinkevičuté. Mnohokrát děkuji za odpověď, ale co já jsem chtěla od vás slyšet, bylo, jaká opatření hodlá komise učinit s ohledem na zaměstnávání starších lidí. Protože vy jste hovořil o té zelené knize a tato zelená kniha poukazuje na to, že bude nutné odložit věk odchodu do důchodu s ohledem na demografickou situaci v EU. Ovšem, je potřeba mít na paměti také eh, specifická opatření pro starší lidi, protože samotné zvýšení odchodu do důchodu, věku odchodu do, důchodu nestačí. Prosím vás, komisaře, buďte co nejstručnější. A jednou z nejdůležitějších eh, následných akcí po zelené knize bude Evropský eh, rok aktivního stárnutí v roce 2012. V současné době tento rok připravujeme a brzy to bude oficiálně vyhlášeno. A do té doby proběhne určitá práce zabývající se také demografickými změnami a samozřejmě nám půjde především o to, abychom zlepšili možnosti starších lidí pracovat déle a podíváme se také na to, co je třeba udělat pro to, abychom zajistili celoživotní vzdělávání a dobré, eh, dobrou zdravotní péči eh, nebo dobré zdraví eh, u starších pracovníků, protože to jsou důležité otázky. Děkuji. Další otázku pokládá pan Papa Nikolau, je to otázka číslo 20. Já jsem řekl maximálně dvě otázky. A pan Crowley by měl mít doplňující otázku k otázce pana Papa Nikolau. Takže, pane komisaři, odpovězte prosím na otázku pana Papa Nikolau a důsledky a z no, eh, nových podmínek zaměstnávání pro mladé lidi. Vážený pane předsedo, vážení poslanci, memorandum o porozumění podepsané eh, řeckými orgány s Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a Mezinárodním měnovým fondem eh, stanoví, že řecká vláda má přijmout legislativu o minimálních nástupních platech ohrozených skupin, jako jsou mladí lidé a dlouhodobě nezaměstnaní. Cílem je e, prosazovat tvorbu pracovních míst pro e, skupiny, e, které čelí riziku nezaměstnanosti a tedy sociálního vyloučení. Mladí lidé dostávají podnormální mm, mm, mzdy jako je Belgie, v zemích jako je Belgie, Česká republika, Francie, i v Irsko a také Malta. Za zatímco eh, eh, hlavním eh, cílem je snížit vnitřní minimální, vnitřní chudobu, tak vysoké mzdy by zase mohly, stanovené vysoké mzdy by mohly znemožnit mladým lidem dostat se na trh. Situace v Řecku ukazuje, jak obtížné je pro mladé lidi dostat se na v pracovní trh. Nezaměstnanost eh, v mladých lidí byla eh, eh, letos v květnu 30,8% oproti 19,8% v Evropské unii. Jedná se o věkovou skupinu 15 až 21. Dlouhodobá nezaměstnanost je také v Řecku vyšší a to ukazuje i, jak je těžké, aby se nezaměstnaní dostali zpátky na trh práce. Některá opatření v memorandu o porozumění reagují v nouzově na aktuální situaci. Například se tam stanovuje nominální mzda na tři roky a to s cílem na mladé a dlouhodobě nezaměstnané. Kvalita eh, pracovních příležitostí a eh, slušné pracovní, eh, pracovní podmínky jsou prioritou v Unie a jsou součástí také těch hlavních otázek zaměstnanosti, o kterých jsme dnes, dnes hovořili. Komise neustále prosazuje soubor opatření, kterým mi se má řešit segmentace pracovního trhu a Eh, podpora eh, sociální, eh, tedy trvale udržitelné zaměstnanosti a sociální soudržnosti. Eh, z Evropský sociální fond eh, tady může být nápomocen. Eh, v Řecku například financuje programy, které mají prioritně zaměření na ženy, mladé lidi a dlouhodobě nezaměstnané. A to prostřednictvím řady opatření, jako jsou personalizované služby pro nezaměstnané, programy pracovních zkušeností pro nově nastoupivší na trh, programy rekvalifikací, na podporu profesionální mobility a tak podobně. Memorandum o porozumění také stanoví eh, cíle pro eh, Řecko, tak aby mohlo eh, zvýšit absorpci zdrojů ze strukturálních fondů, které jsou tam posílány prostřednictvím velkých projektů. Děkuji. Po půl minutě pan Papal Nikolau a pan Koroli a potom dvě minuty pro komisi. Nebudu brát žádné další doplňové otázky, mluvám se. Pan Papal Nikolau. Děkuji. Eh, nejdříve eh, mm, děkuji, pane komisaři, za odpověď, ale nevím, jestli to, co je v tom orandu, opravdu pochází od eh, komise nebo od řecké vlády. Nebo je to v určitým způsobem výplot fantazie. Do roku 2012 máme tu minimální mzdu, a týká se to těch, eh, kterým je 21 až 25. Takže eh, chceme, aby tito lidé byli zastoupeni na evropské úrovni a bude také podobná a eh, na, v, v úroveň jinde. Teď pan Krauli. Děkuji. Děkuji. Chci poděkovat také komisi, protože to jsou nové výzvy, k, a těmto výzvám může především školením a to vyžaduje nové iniciativy zaměřené specificky na tuto cílovou skupinu, aby se navyšla konkurenceschopnost a věc, která já tu nevidím od komise, je využívání internetu a sociálních sítí, je, které složí k tomu přitáhnout děti, eh, děti a mládež ke vzdělávání a další kvalifikaci. Co s tím chce komise dělat? Pane komisaři, máte slovo dvě minuty. Řečník hovoří na mikrofon. Oh, sorry. So, uh, I would like to just refer... Jenom se eh, zmíním o slovech eh, pana předsedy, který hovořil o rozvoji eh, dovedností a mobilitě v EU, které budou tedy posíleny, zejména ve prospěch mladých eh, generací. Máme celou řadu systémů na to zaměřených. A v příštích týdnech eh, vyjde eh, text o mládeži na cestách, která se bude zaměřovat na celou řadu různých kombinovaných možností toho, jak se zaměřovat na pomoc mladým lidem, ale nejen jim, ale nepochybně mladí lidé budou mít prospěch z této iniciativy. Thank you, uh, Mr. Děkuji, pane Kroli. Samozřejmě, že vaše odpověď eh, přijde písemně. Pan Kalen tu není, takže přejdeme ke eh, k otázce pana Michela 23 ohledně eh, rozvojových cílů tisíciletí a samitu k rozvojovým cílům tisíciletí. Je to otázka na pana Pibalkse. A my už se těšíme na jeho stručnou odpověď. You have the floor. President, members, Vážně pane předsedající, vážné poslankyně a poslanci, zbývá jen pět let k tomu, abychom dosáhli rozvojových cílů lidí do roku 2015 a komise je pevně přesvědčena, že stále ještě jsou dosažitelné. Je třeba spolupracovat s mezinárodním společenstvím, která ukazuje silné politické úsilí, je zapotřebí implementovat jasné politiky, konkrétní kroky poučit se z dosavadních lekcí. Mnoho rozvojových zemí učinilo velké kroky k tomu, aby dosáhlo těchto cílů a je pravděpodobně, že jich také dosáhnou. Je to pak ještě počet zemí, které s tím mohou mít potíže OSN. Na eh, plárním zasedání eh, v roce 2010 je samozřejmě výzvou ale komise má jako cíl nejen dosáhnout těch závazků, které si stanovila, ale také dosáhnout konkrétních eh, výsledků, které vydláždí cestu pro dalších pět let a pomohou nám dosáhnout tedy cílů do roku 2015. Eh, dosažení cílu tisíciletí je především zodpovědností jednotlivých zemí, kterých se to týká. Co se týče mezinárodní podpory a asistence v rozvoji Evropská unie, je největším dárcem, je, má tedy vedoucí postavení. Na základě návrhů předložených komisí členské státy EU se shodly na podmínkách a konkrétních akcích, na politikách, které budou e, realizovány od dneška, tedy do roku 2015. E, k tomu potřebuje společné stanovisko na e, OSN a dále tak, aby mohly být podpořeny tyto cíle tisíciletí a dosaženo je do roku 2015. Rada OSN potvrzuje, eh, že je zde úsilí dosaženou těchto cílů a členské státy kontrolují tento postup každoročně na základě Eh, zprávy rady. A navíc eh, komise každoročně též sleduje tento pokrok prostřednictvím zpráv na summitu v září. Eh, Rada chce silně zopakovat, že nejde jen o to dosáhnout těch osmi cílů, těch 0,7 HND věnovaných na oficiální rozvojovou pomoc do roku 2015, ale učinit ještě další kroky. Pane Mičeli, máte slovo. Děkuji za odpověď komise v těchto napjatých časech souhlasí komise se mnou, když říkám, že je třeba sdělovat veřejnosti, co je úspěch, jaké jsou úspěchy, které dosahujeme prostřednictvím rozvoj, rozvojového rozpočtu. A také souhlasíte s tím, že by, že vzhledem k tomu, že HND klesá, měly by budou klesat také eh, ty příspěvky na eh, rozvoj. Ale nemělo by klesat to procento, protože bychom neměli postihovat eh, rozvojové země. Zdůrazní to komise v New Yorku? Pane komisaři, veřejná podpora je samozřejmě nesmírně důležitá, takže komunikace a odpovědnost jsou zcela zásadní. Komise se proto angažuje v celé řadě projektů, například Evropské rozvojové dny. A my v každém případě se na toto téma soustředíme. Pokud je o HND, samozřejmě HND klesá, takže klesá absolutní obnos peněz, a především v některých ehm, zemích. Nyní ale dosahujeme 0,4 HND. Musíme se ale snažit dosáhnout toho cíle žádná celá 7 Komise bude v každém případě zdůrazňovat, že nesmíme ehm, měnit tento cíl ani v absolutních číslech, ani v, procentních, ani v procentech, protože naše důvěryhodnost skutečně závisí na tom, jestli se nám podaří dodržovat naše závazky s ohledem na rozvojové cíle tisíciletí. Mnohokrát děkuji, pan Gallagher nyní dorazil. A pane komisaři, byl byste ochoten odpovědět na otázku 22, kterou položil pan Gallagher, týká se samitu EU a Afrika. Je to otázka číslo 22, otázka pana Gallaghera. Tak jenom chvilinku. Politické otázky, které se mají řešit na nadcházejícím eh, samitu EU-Afrika se zpracovávají v úzké spolupráci s ostatními eh, institucionálními aktéry v EU a to v souladu s novým institucionálním nastavením podle eh, Lisabonské smlouvy. Komise je jedním eh, z motorů společné strategie EU Afriky a bude hrát klíčovou roli při určování agendy tohoto summitu. Evropská komise očekává, že ten třetí summit EU Afrika, který se má konat v Libii na konci eh, listopadu 2010, stanoví konkrétnější konkrétní eh, eh, rozsah a v ambice technické a politické spolupráce mezi Evropskou unii a Afrikou v nadcházejících letech. Ten summit by se zejména měl zaměřit na obsah pracovních metod nového akčního plánu a strategie Afriky a EU na léta 2011 až 2013. Je důležité připomenout si, že eh, Lisabonský eh, summit eh, mm, v roce 2007 se zaměřil na pozvyhnutí v vztahu mezi Afrikou a EU o zrovnoprávnění, zatímco summit v roce 2010 by se měl zaměřit na dosažení konkrétních výsledků. Pokud jde o podrobnosti, tak komise by byla ráda, aby se řešily následující věci nadřazený eh, cíl eh, vytváření eh, pracovních míst a investic a růstu, což je důležité pro EU i pro Afriku. Dále zde bude možné projednávat tyto otázky v souvislosti s energetikou, efektivností, rozvojem soukromého sektoru, obchodu, obchodem a také v zemědělstvím a bezpečnostní potravin. Ochrana životního prostředí a to zejména s ohledem na eh, bio, eh, zachování biorozmanitosti. Eh, potom je tady boj s terorismem a pirátstvím a boj s mezinárodní trestnou činností. A také to souvisí s výkonem státní zprávy a s lidskými právy. Komise očekává celou řadu vůči představitelů z obou kontinentů na tomto jednání. A to, že se dohodnou eh, cíle, které eh, eh, dosáhnou k všem občanům na obou kontinentech. A také zde budou zastoupeni v zástupci jednotlivých eh, zemí a eh, soukromého sektoru i veřejného sektoru. A také doufáme, že tam budou další zúčastněné strany, jako jsou eh, lidé z univerzitního světa, z místních úřadů, z výzkumu a tak dále. Sami by měl vyvrcholit přijetím politické deklarace a, nebo společného prohlášení hlav států a vlád. Děkuji. Paní Kalgar. Mm, chcete něco říci? Děkuji. A děkuji eh, eh, za eh, to, že jste vyšli vstříc. Je to velice důležitý summit a rád slyším od pana komisaře, že ty otázky, které se tam budou řešit, budou do značné míry souviset s růstem v zaměstnanosti, bezpečnosti, životním prostředím a tak podobně. Ale také je důležité, že jste říkal, že tam budou stanovené konkrétní cíle Nyní bych tedy eh, vás mohl požádat, pane komisaři, abyste eh, využil eh, svou, tedy svých možností a Zdůraznil jste všem členským státům důležitost zahraniční rozvojové pomoci a také to, že není v hospodářské krizi, je velmi snadné. Řečník byl přerušen. Pane komisaři, stručně, jestli byste mohl No, eh, víte, mým cílem je podporovat členské státy, aby eh, podporovali eh, rozvojovou pomoci a já se maximálně snažím v tomto pomáhat a je zřejmé, že bez eh, naší podpory eh, by eh, ve světě byla mnohem menší stabilita a větší chudoba. A naše rozvojová pomoc je opravdu důležitá, jak řekl dnes například malýský prezident při svém projevu zde. Děkuji vám mnohokrát a jak už jsem říkal na začátku zasedání, Eh, vyřídíme jenom dvě otázky po komisaři, takže eh, pan posled a baronka Latford dostanou eh, odpověď písemně vzhledem k časovému tlaku a nyní otázky na paní Hedegor. První otázka pochází od paní Tykau. Číslo 26. Ale prosím, co nejstručněji. Prosím všechny kolegy. Paní Hedegor, máte slovo. Děkuji vám. V roce 2007 na začátku, omlouvám se, v roce 2006 a 2007 komise provedla hodnocení nedostatku vodu, vody a sucha v Evropské unii. Na základě této hodnotící zprávy komise iniciovala celou řadu možných politik, tak aby se navýšila úspora vody a e, účinnost využívání vody s tím, abychom reagovali na možnost sucha v Evropě, což bylo uveřejeno v roce 2007. Bylo to sedm politických možností, které byly tedy identifikovány s tím proto, aby se bojovalo eh, proti nedostatku vody a eh, suchu. Především eh, garantovanou cenu vody, účinněji dopravat vodu, zlepšit řízení za možného sucha, zlepšit infrastruktury vodní, a vyměňovat si dobré eh, praktiky ohledně vodohospodářství, podporovat kulturu, využívání vody eh, v Evropě a sběr údajů to těch sedm prvků. Na základě informací členských států byly vedeny výzkumy a komise připravuje každoroční zprávu, která hodnotí implementaci těchto možností politiky po celé Evropské unii. Evropská komise také implementuje Bílou knihu přizpůsobení se klimatickým změnám z rámce eh, z rámce politiky Evropské unie a eh, snaží se tedy eh, zmírňovat tyto dopady jak se předpokládá příští rok, eh, chceme připravit eh, takový dokument pro využívání vody, který se bude zakládat na eh, rámcovou směrnici o vodě ohledně nedostatku vody a suchu a také podmíněnosti vodních zdrojů klimatickými změnami. Komise také zahajuje celou řadu iniciativ, jako je pilotní projekt a na boj proti dezertifikaci v Evropě a také o hodnotí eh, zranitelnost hm, a křehkost vodních zdrojů v Evropě způsobených klimatickými změnami. Zabýváme se sektorovými politikami, jako je například eh, rozvoj eh, venkova, a to je prostřednictví zemědělské politiky, anebo prostřednictví politiky soudržnosti. Paní Tykau, půl minuty. Děkuji vám, eh, pane předsedající. Paní komisařko, boj proti klimatickým změnám je prioritou pro Evropskou unii. Dopad klimatických změn je stále viditelnější a proto se vás chci zeptat na následující, co bude komise dělat, aby rozpočet Evropské unie odrážel tuto prioritu a jak chcete využít střednědobí eh, sebou revizi eh, finančního rámce k těmto cílům. Děkuji, paní komisařko. Děkuji vám. Jednou z myšlenek, kterou už eh, jsme měli, myslím, že jsem to i zmínila, to bylo v lednu, že se budeme snažit ve nových finančních perspektivách získat takový systém, kde budeme mít i eh, dopad projektů na, eh, nebo v klimatických změnách. To znamená například, že velké stavební projekty už v konstrukční eh, fázi budou zvažovat poznatky, které už máme o tom, jaký dopad to může mít na místní vodstvo nebo jak to může ovlivňovat klimatické změny. Takže jednou z našich priorit je zjistit eh, klimatický dopad našich investic. Pokud tedy investujeme do nějakých projektů, tak eh, si přejeme vědět, že veškeré poznatky, které máme ohledně požadavku na přizpůsobení klimatickým změnám dané oblasti, budou zhodnoceny. Děkuji. Right. Děkuji a přejdeme k otázce 27 a 28. Um, to je otázka pana Florence a Rodrigueze. A komise má opět slovo. Děkuji vám. Budu se snažit odpovědět na obě dvě tyto otázky najednou. Je to tedy ta um, strategie Ramsová mluva plus Cancún. EU se zabývá z mnoha strany klimatickými změnami. Je tu zapotřebí mít e, dohodu, která nám umožní e, snížit nárůst teploty pod 2 e, stupně. Taková dohoda samozřejmě by měla být dosažena co možná nejdříve. To jsme chtěli v Kodani a stále si to přejeme dál. Spojené státy jsou připraveny k takovéto dohodě na kankúnské eh, dohodě eh, pozdě v tomto roce, ale také musíme přiznat, že opět Jiní pravděpodobně k tomu připraveni nebudou. Eh, Na ministerské úrovni eh, minulý týden jsme slyšeli, že to se pravděpodobně i přihodí. Musíme tedy k tomu přistupovat realisticky. Krůček za krůčkem komise eh, radí postupovat dál a je správné říct, že potřebuje k tomu mezinárodní podporu a právě proto jsme šli tímto směrem do posud, tedy krůček za krůčkem. Uvidíme, co můžeme dojednat v Cancúnu, jaký typ balíčku. A jak bylo řečeno, měli bychom se snažit dosáhnout dohody v těch nejdůležitějších otázkách a dosáhnout konkrétních akcí prostřednictvím řady rozhodnutí. A takovýto kankunský balíček by mohl obsahovat to, že využijeme myšlenek, které už byly přijaty v Kodani a budou dále tedy dojednány a prohloubeny v Cancúnu. Zásadní je také, abychom dosáhli většího pokroku u měření, eh, poskytování zpráv a ověřování eh, dopadů klimatického a pak je to otázka odlesňování, eh, protože tím můžeme Eh, také snižovat eh, nárůst eh, CO2 emisí. A musíme se tedy snažit o dosažení určitých cílů, konkrétních kroků. Už jsme byli tak blízko v Kodani, takže mu, bychom měli být schopni dosáhnout nějaké rozhodnutí ohledně lesnictví. Další otázka je rámce pro adaptaci a otázka technologické spolupráce. Budeme se snažit dosáhnout i zde e, dohody v Cancúnu. Očekáváme také dohodu o finanční architektuře. Jedná se o financování a proto je třeba, aby v Cancúnu e, země, které se týká, viděly, zda země, které už se zavázaly k určitým finančním cílům, plní tyto závazky. Budeme se snažit vybudovat zelený fond pro eh, klima, vytvořit také nové mechanismy zaměřené na obchodování s emisemi z CO2 a na závěr na našem seznamu přání je také pokrok ohledně emisí z námořní a letecké dopravy. A pak eh, bychom si přáli ještě zmírňovat dopad klimatických změn, což je tedy všechno základ pro naše další debaty a pro prohloubení jednotlivých témat. Eh, doufáme tedy, že Cancun nás povede k tomu, abychom vytvořili jasný mezinárodní rámec, na základě kterého budeme moci postupovat dál. A pak tedy může být eh, další rok jednodušší se dohodnout o dalších krocích. Nicméně musí být jasno, že výsledek Cancúnu musí být vyvážený. Co tím myslím, když hovořím o tom, že má být vyvážený? Kyotský protokol a jeho stávající struktura nestačí k dosažení cílů ehm, zaměřených především na maximální eh, navýšení teploty eh, o 2 stupně a v Cancunu bychom měli být otevřeni tedy novému období závazků, ale velice jasně musíme prohlásit, že samo o sobě by toto nic moc nezměnilo. Potřebujeme celou řadu akcí, které budou souviset s těmito závazky, tak abychom mohli tedy vést další k podobným závazkům do budoucnosti. Musíme se snažit dosáhnout podobných nebo porovnatelných závazků i u rozvějících se zemí. Ehm, je důležité, aby to plnili ty, co podepsali protokol, je důležité, aby to plnili Spojené státy a e, také například velké ekonomiky, jako je Čína. Pak tu je celá řada dalších otázek a podmínek, které je třeba plnit, aby chom se mohli pustit do toho druhého období závazku. Například je to integrita sledu na životní prostředí. Kjotský Eh, protokol k tomu nestačí, proto se na to musíme zaměřit dál. Co se týče eh, počítání eh, tedy těchto výpočtů pro, pro rozvíjející se země, musíme zde také mít jasno, aby to nebylo jen tak na vodě. Jinak jiným způsobem se nám nepodaří dosáhnout toho maximální zvýšení teploty o 2 stupně. Pravidla Kyoto zakazuje, aby EU zodpovědlo tedy za své e, emise z, e, z letecké dopravy. A my potřebujeme modernizaci také e, systému obchodování s emisemi, takže všechny další obtíže, včetně těch, které jsem jmenovala, je třeba překonat a je třeba jasně o tom hovořit a napravit to, co je nutné. Zatím je tedy nevyvážená situace ve vyjednávání, pro, protože vyjednávání o pokračování Kyoto jsou mnohem dál než vyjednávání se Spojenými státy a rozvíjícími se ekonomikami. Je třeba, abychom pokročili dál, abychom použili pakový efekt a abychom Eh, abychom na závěru kankunského eh, summitu mohli říct nejen, že to bylo pěkné setkání, ale že se nám podařilo dosáhnout pokroku. Musíme především vést naším vlastním příkladem, protože my jsme světovým vůdcem eh, v klimatické akci. My jsme se podepsali pod naše snižování emisí v hodnotě 20%. Jsme ochotni zvýšit naše cíle až na 30% snížení pokud se tedy připojí k podobným cílům ostatní. To znamená, že my tedy skutečně plníme plníme naše závazky, plníme i finančně, takže my opět nejsme součástí problému. A teď jsem ještě chtěla poznamenat na závěr, což je ale také důležité, není to nepodstatné, vedeme velice otevřenou, vstřícnou politiku s mnoha zeměmi, eh, diplomatické služby, eh, mnoha eh, zemí se snaží o zelenou diplomaci zaměřenou také na Cancún, aby eh, tímto způsobem už byli informováni o všem eh, ti, kdo mají moc rozhodovat. A prostřednictvím delegací EU vedeme tuto, eh, tuto iniciativu také a ve spolupráci s Evropským parlamentem. Dnes jsem vedla eh, s konferencí eh, předsedů delegací velice plodnou diskusi právě o tom, že i eh, tento způsob, tedy práce delegací, je velice užitečný k tomu, aby jsme dosáhli našich cílů v oblasti životního prostředí. Well, tak to byla velice dlouhá a podrobná odpověď. Máme dvě doplňující otázky a potom eh, stručnou eh, reakci paní komisařku a chtěl bych, abychom to dotáhli do eh, půl, takže omlouvám se panu Šamanskému, který dostane odpověď písemně. Pan Florenc a potom pan Rodrík. Ano, paní komisařko, děkuji za diplomatickou odpověď. Skutečně a se připravuje usnesení pro Cancún a poté pokud chceme dosáhnout cílu, musíme mít tyto cíle jasně stanoveny. Vy jste řekla, že 20% jsme eh, nabídli a pokud bude situace správná, pokud budou čísla odpovídat, poté až 30%. Můžete nám vysvětlit, co to znamená a eh, odpovídá to vůli celé komise? Eh, děkuji, pan Rodriguez. 30 sekund. Si la concreción, eh, decía gracias, señor presidente. Pane předsedo, Pokud odpověď byla, že chceme hrát vůči roli, musíme skutečně ukázat, že máme jasný závazek a poté budeme průkopníkem. Ale pokud budeme mít jednotnou pozici, bude to samozřejmě dobré, spíše než 27 různých postojů. Ale já mám v podstatě stejnou otázku jako pan Florenc. Takže komisařka má slovo na dvě minuty pokud eh, budou podmínky správné, to bylo, jak jsem to formulovala, pane Florenci. Eh, já se domnívám, že nyní je důležité, aby se členské státy EU zamyslely nad eh, tím detailním sdělením, které jsme vydali v květnu. Francouzi, Němci a Ministr Velké Británie v polovině července se jasně vyjádřili a já doufám, že ostatní členské státy se vyjádří podobným, podobným způsobem. A poukázali na to, že to není jenom otázka mezinárodního vyjednávání, je to také otázka toho, co naplní evropské zájmy. To je něco, o čem budeme nadále diskutovat také s belgickým předsednictvím. A samozřejmě je také velice zásadní, jak jaký signál vyšle Evropský parlament protože Evropský parlament má velký vliv. A panu Rodriguezovi bych chtěla říci, že souhlasím s tím, že je nutné, abychom mluvili jedním hlasem. Jak jsem řekla předtím, a neznamená to, že by tam mohl být jenom jeden hlas, ale znamená to to, že kdykoliv ostatní státy světa poslouchají to, co chce Evropská unie říci, je nutné, aby eh, každý, s kým mluví, eh, vysílal stejný signál, aby říkal tu stejnou věc. To je zcela zásadní. To je také něco, co chceme zajistit ve spolupráci s belgickým předsednictvím. Budeme jasně formulovat mandát. Není možné, abychom a eh, celému světu říkali, kde jsou naše limity, pokud to sami jasně nevíme. Je nutné, abychom měli určité flexibilní mandáty pro vyjednávání a poté budeme mít při vyjednávání určitou váhu. A já si myslím, že to je také způsob, jak v Cancunu dosáhnout úspěchu. A děkuji mnohokrát, paní komisařko, vážení kolegové. Otázky, které nebyly zodpovězeny, budou zodpovězeny písemně. A nyní ukončuji schůzi a tlumočníci budou mít čas na večeřet, než se sem vrátí v 9 hodin.